Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobrý den, dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já jsem zapomněla si mobil, takže ho tady hledám. Je mi to líto, eh, takže se omlouvám, že eh, začínáme poněkud později. Já jsem velice ráda, že vás mohu tady přivítat na této schůzi s eh, s účastí na dálku. Pravidla všichni znáte, takže si myslím, že není třeba, abych je opětovně opakovala. Má někdo nějakou námitku proti pořadu jednání? Pokud tomu tak není, tak bychom dnes v první části naší schůzi se věnovali veřejnému slyžení o sdílené zprávě e, finančních prostředků. Je to slyšení, které bude přenášeno na internetu a je také tlumočeno. Druhá část našeho zasedání se koná od 11 do 12 hodiny bez účasti veřejnosti, za zavřenými dveřmi, bez tlumočení. Tam půjde o výměnu názorů s SVČ. E, jazyky, které máte k dispozici, jsou v Contnews, v našem věstníku. Prosím všechny, abychom to technicky zvládali. Prosím, vypněte si mikrofony, pokud nehovoříte a zapněte si mikrofon teprve, až budete hovořit a pokud budete chtít hovořit, tak musíte stlačit to tlačítko na zvednutí ruky a pak tedy, až budete hovořit, musíte stisknout to odpovídající tlačítko pro hovoření. Takže pokud se hlásíte o slovo, tlačítko, že se přihlašujete a až budete hovořit, prosím, stiskněte si to tlačítko, ten speak, tedy pro hovoření. A nyní se i hned dostáváme k veřejnému slyšení. Naše zpravodajka je Monika Skorájo. Já jí mnohokrát děkuji za skvělou, přesnou přípravu. Já to plně chápu, já bych bývala ráda pozvala i další, ale bohužel máme tady omezení, takže si nemůžeme zvát každého, které bychom si přáli pozvat, ale snad se situace vylepší. Nejdříve minutku. Jde o takzvané sdílené, sdílenou zprávu. Mám k tomu celou řadu otázek, ale nejdříve bych tomu tedy dala slovo paní stravodajce, která to celé připravila, Monice Strugariu. Uh, chair Ramona Strugariu, you know in Romania we say you owe me a lamp, but that's fine. Um... Já bych nejprve chtěla vám všem poděkovat za to, že jste zorganizovali dnešní velice důležité slyšení a také vám děkuji za vaši podporu, kterou jste nám Eh, vyjadřovali. Díky vašemu přispění se nám podařilo zorganizovat eh, toto slyšení i za těchto těžnějších okolností a v zkráceném čase. Dovolte mi na úvod pár slov. Chtěla bych také poděkovat všem eh, našim hostům, kteří nám poskytnou informace. Myslím si, že dnešní rozprava bude velice užitečná. Sdílené řízení projektů financovaných z EU fondů představuje asi 76 veškerého financování a navíc v některých členských státech, které mají jinak poměrně omezené prostředky, představují evropské prostředky právě významné e, prostředky pro různé fondy. E, a celkově vlastně se to má na období 2007-2000 14 to financování vlastně vypadá tak, že za každé euro se nakonec generuje financování ve výši 2,74 eh, eura. Eh, Evropská komise připravila speciální strategii proti podvodům, protože jsou stále vlastně ještě um, um, co, um, um, vlastně odhady, že ty podvody představují asi až 2 Máme zde schromážené údaje, také analýzy, také tedy díky koordinaci, eh, spolupráci a Eh, postupů, ehm, nicméně stále jsou zde ještě nedostatky, takže chceme stále ještě zlepšit tu cestu k dobrému provádění a červání prostředků. V roce 2010 to byla studie pro výbor Regi, která řekla, že na základě poznatků se ukazuje, že kvalita hodnocení na úrovni členských států ještě se vyžaduje dalšího zlepšení a že také členské státy a regiony potřebují ještě eh, lépe využívat všechny prostředky ke kontrole. V roce 2019 zde byly také dvě speciální zprávy Evropského účetního dvora a tam se ukázalo, že také Evropská komise vlastně nemá dostatek informací o výši podvodu a také vlastně nemá dostatečné analýzy. Účetní dvůr také zdůraznil, že správní orgány většinou také eh, nedostatečně hodnotí, monitorují um, provádí prevenci a také je zde nedostatečné výkaznictví o e, tom, jaká je míra chybovosti a podvodů, což je velice znepokojivé, zejména když vezmeme v úvahu, že 350 miliard eur e, poplynulo, e, nebo poplyne vlastně v tom období 2014-2020 do oblasti soudržnosti a je to vlastně veliká míra chybovosti, která je tedy nad tím Prahem významnosti, bylo to 5 Někdy je obtížné eh, odlišit eh, podvody a nesrovnalosti. V případě těch nesrovnalostí je to tak, že eh, často se Eh, zdůrazňuje, že tam, že, že tam jsou vlastně za, nebo že to jde na vrub různým neefektivním operacím nebo příliš eh, obtížným operacím. Nicméně máme zde velice jasnou zprávu. Komise by rozhodně měla být více informována o tom, jak to vypadá v terénu a členské státy mají také povinnost, a to bych chtěla zdůraznit, že to je povinnost členských států spolupracovat s komisí a plně informovat o tom, jak to vypadá eh, se situací v terénu informovat i o tom, kde je míra pro zlepšení situace. Členské státy musí také aktivně prosazovat lepší transparentnost a opatření pro transparentnost, eh, také i mm, mít různá preventivní opatření. A teprve poté mohou také dobře fungo- fungovat třeba různá kontrolní opatření. Pokud se podíváme eh, na situaci, eh, máme zde také i další oblast, to znamená nedostatek takzvaného právního státu. Eh, budoucí roli zde bude mít také eh, Úřad Evropského veřejného žalobce, ale zatím eh, ne všechny členské státy se také zúčastnily tzv. posílené spolupráce a také evropské orgány, víme, zatím nejsou dostatečně financovány k tomu, aby vlastně vůbec to všechno mohlo dobře začít. Je důležité zlepšit eh, kontrolní systémy eh, v, nad čerpáním evropských fondů. Je to také zásadní pro další víceletý finanční rámec. A v neposlední řadě bych chtěla ještě říci, že je velice důležité, že v současnosti, kdy v těchto eh, těžkých časech je naprosto zásadní, abychom bojovali proti podvodům, abychom se jim snažili zabránit předem. Také se ukazuje, že nejnovější čísla ukazují, že došlo Eh, vlastně ke zkrácení eh, o polovinu rozpočtu, který má právě bojovat s podvody. A je to tedy původně to bylo 0,2 miliard a teď to vlastně v podstatě eh, je to pouze třetina toho, co navrhoval Evropský parlament, který chtěl 0,3 miliard, nakonec je to tedy 0,1. To je naprosto nedostatečné, nemůže to takto zůstat. Pokud Evropský parlament do toho má co mluvit, tak je teď na, tedy důležité, aby povznesl svůj hlas. Já už se teď eh, odmlčím, velice se těším na přispění všech členů, eh, všech hostů a také se těším na velice eh, bohatou diskusi o tom, jaké jsou nedostatky v celém systému a jak je efektivně odstranit. Děkuji. Monika Děkuji mnohokrát, milá Moniko Strugariu. Myslím, že jak nám to tedy bylo právě vyléčeno v této šíři, tak přesně v této šíři máme celou tu problematiku, veškeré ty problémy a proto prosím naše účastníky, pokud to jde v té zkrácené době, aby skutečně udělali přehled o té celé šíři, o, tě, o nějaké malé chybičce až k skutečně velkým podvodům či střetům zájmům. Já bych tady chtěla přivítat pana generálního ředitele Jost Korteho, je to generální ředitel pro zaměstnanost sociální záležitosti a inkluzi. Já vás tady, milí Joste, vítám a dávám vám in, in slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych chtěl na úvod poděkovat paní Strugariu za to, že eh, pozvala jak mě, tak další kolegy eh, na tuto významnou akci. Je jasné, že eh, fondy ve, společn- ve sdílené zprávě tak o těch vypovídají hodně ta čísla, které jste právě uvedli. Je to velký podíl evropského rozpočtu. Vše, co provádíme ve sdílené zprávě, má okamžitý dopad na celková čísla a já mám na starosti tuto oblast je to asi 85 miliard euro v Evropském sociálním fondu, což je ale pořád málo oproti ostatním kolegům. My tu odpovědnost velice cítíme a já trávím spoustu času s kolegy na tom, abychom měli co nejlepší systémy zprávy a kontroly a abychom eh, utráceli peníze správně a v zájmu daňových poplatníků. Důležité je eh, si uvědomit, co vlastně je koncept sdílené zprávy. Já jsem rád, že zpravodajka už to eh, řekla ve svém úvodu. Eh, je to zpráva sdílená a sdílíme ji my, komise, a členské státy, respektive orgány členských států. A to je jediný způsob, jak to jde. Nebylo by možné, aby komise takové obrovské množství peněz zpravovala sama. My máme relativně malou administrativu a mo, moje, DG má asi 100 lidí, eh, takže možné to je jenom proto, že máme to zázemí eh, v členských státech eh, prostřednictvím správních orgánů a auditních orgánů. Takže je to velká odpovědnost. Nicméně, chtěl bych začít v pozitivním duchu, protože že vždycky je co zlepšovat a je dobře, že váš výbor a účetní dvůr na nás neustále tlačí, abychom to zlepšovali, tak eh, situace, když se na to podíváme na celková čísla eh, ohledně legálnosti evropských výdajů, eh, se poměrně značně zlepšila. Když se podíváme na ty nejdůležitější indikátory, což je, což je chybovost, tak tam je jasně vidět, že jsme učinili velký pokrok za posledních deset let. A teď se pohybujeme mezi 3 a 5 procenty, zatímco v předchozím programovacím období to bylo přes 10 procent. Samozřejmě je to pořád příliš mnoho, ale potvrzuje to, že jsme učinili poměrně značný pokrok společně. A částečně je to způsobeno eh, velkými investicemi, které provádějí členské státy i eh, komise do kontrolních systémů což způsobilo zase všechna ta ponaučení, která jsme si vyvodili a také eh, za to mohou doporučení účetního dvora, eh, kterému bych chtěl tímto pogratulovat za dobrou práci. Myslím si, že eh, v následných krocích usnesení o absolutoriu jsme ukázali, že se řídíme v jejich pokyny a děkujeme za pomoc. Klíčová pro spolupráci mezi odděleními komise a národními eh, orgány, eh, kde zase ta spolupráce je klíčová. A já bych chtěl zmínit několik významných nových rozhodnutí, ke kterým došlo v rámci současného programovacího období, která mají zajistit lepší kontrolu nad výdají. Za prvé, členské státy eh, teď musí absolvovat formální designační proces a postarat se o to, aby správní a certifikační orgány měly správný kontrolní systém. Také mají povinnost plnit určité ex ante podmínky, než mohou čerpat jakékoliv evropské fondy. Nejdůležitější další novinkou, kterou jsme zavedli, je takzvané retention rule, pravidlo retence, pravidlo uchování. Neboli 10% plateb je námi pozdržováno ze strany komise, dokud nebudeme spokojení a nebudeme mít jistotu, že peníze byly vydány správně. Což nám umožňuje korigovat mnoho chyb ještě předtím, než se vůbec objeví. Potom máme poměrně tvrdou politiku ohledně přerušení a pozastavení pladeb, pokud zjistíme, že chybovost je vyšší než těch 10%. Pokud je vyšší než 10%, tak přerušíme platby. A cokoliv je pod 10%, to vlastně pokrýváme tou zadrženou částkou. A potom poslední možnost je čistá finanční korekce, což je taková poslední záchrana. E, auditní orgány v členských státech jsou naprosto zásadní pro fungování kontrolního systému. My uplatňujeme princip jednotného auditu, což znamená, že velice spoléháme na práci národních auditních eh, orgánů a naši auditoři auditují ty auditory. Takhle to funguje a Soustředujeme se samozřejmě na ty programy, které představují vysoké riziko, což nám umožňuje eh, soustředit ty relativně omezené prostředky, které máme na oblasti, kde hrozí největší riziko. A celkově musím říci, že jsme poměrně spokojení s prací národních auditních orgánů. Považujeme je eh, za eh, kvalitní a spolehlivé. Což neznamená, že nikdy nenalezneme žádné slabiny. Samozřejmě to pak okamžitě zakročíme a poskytneme detailní pokyny a podporu, aby uh, orgány členských států mohly využívat veškeré informace, které máme k dispozici, aby mohly zabraňovat chybám a napravovat je. K tomu máme celou řadu mechanismů, tady nechci zabíhat příliš do detailů, ale vypracovali jsme specifické metodologie, auditní checklisty, zřídili jsme pracovní skupinu Komise pro auditní orgány, již se účastní i Evropský účetní dvůr jako pozorovatel a e, takhle vlastně kolektivně s kolegy z členských států se snažíme zlepšit fungování systému. A máme velkou radost, že v poslední výroční zprávě Evropského účetního dvora se také hovoří o zlepšení spolehlivosti práce národních auditních orgánů. Kontrolní systémy sami o sobě ale samozřejmě nestačí k tomu, abychom zajistili správnost výdajů ty mají na starosti pouze jaksi tu korektivní složku. Pokud chceme zajistit správné výdaje, tak se s tím pojí celá řada dalších otázek. A tou nejdůležitější je samozřejmě zjednodušování. Je jasné, že jedním z hlavních zdrojů chyb ve sdílené zprávě je složitost našich vlastních, tedy evropských pravidel, právě tak jako vnitrostátních pravidel. A proto s podporou vašeho výboru neustále pracujeme na zlepšování e, evropských právních předpisů v e, zprávy financí. Je to neustálá starost, protože na jedné straně musíme zjednodušovat. Já už jsem v komisi e, řadu let a neustále to slychám celou dobu. V každém programovacím období říkáme, musíme zjednodušovat. A upřímně, často se nám to nepovede. A ne proto, že by se nám nechtělo, nebo že bychom byli hloupí. Je to také proto, že ambice Evropské unie jsou enormní. Chceme skutečně, aby Evropa byla mnohem lepším místem pro naše občany, což je v pořádku, ale taky to znamená, že ty povinnosti, které si ukládáme, mohou být nesmírně složité. A my chceme mít jistotu, že peníze, které vynakládáme, slouží k plnění správného cíle. Takže to je věčná debata o hledání rovnováhy a určitě o tom budeme diskutovat ještě moc krát v budoucnu, až se budeme bavit o plánu oživení. Takže tohle je samozřejmě obrovský problém. Když si přečtete národní tisk, tak je jasné, že už teď eh, členské státy eh, musí sehnat peníze, které eh, vydali před dvěma měsíci, aby zachraňovali firmy, které bankrotovaly a teď se objeví tedy množství chyb. Na takovou tu diskuzi musíme být připraveni. Počítáme samozřejmě s tím, že nám pomohou členské státy a že nevytvoří ještě další vrstvu složitých předpisů nad rámec evropských předpisů. A teď bych chtěl říct něco k tomu, co jsme udělali konkrétně. Jeden nástroj, který nyní spouštíme, je takzvaná možnost zjednodušených nákladů. To se zavádí především v Evropském sociálním fondu je to zhruba 33% dnešních výdajů, eh, které jdou prostřednictvím zjedno, možnosti zjednodušených nákladů. Je to u 95% programů a eh, naším cílem je zvednout to na 50% do konce programovacího období. A účetní dvůr za loňský rok říká, že zjednodušené náklady mají velice pozitivní dopad nejenom na, úrovno, na úroveň nesrovnalostí, ale také na fungování správního a kontrolního systému. A to proto, že je to mnohem méně náročné eh, pro malé administrativy, které nemusí neustále kontrolovat dokumenty a mohou se spolehnout na paušální náklady, na možnost zjednodušených nákladů, takže nemusí udržovat finanční výkazy pro každou operaci a tím pádem eh, je pro ně mnohem jednodušší naplňovat cíle, eh, kontrolovat, zda jsou naplňovány cíle projektů. Takže možnost zjednodušených nákladů je správnou cestou vpřed a plánujeme eh, rozšíření eh, této možnosti i do příštího víceletého finančního rámce. Mohu také eh, říci, že mám radost, že zpravodajka rozlišuje mezi chybovostí a podvodem. To je naprosto klíčový rozdíl. Co se týče podvodu, tak komise samozřejmě uplatňuje politiku nulové tolerance, zabývá se všemi informacemi a stížnostmi a předává případy OLAFu. A jsou to zase členské státy, kdo je v první linii, kdo musí detekovat podvody a předcházet jim. ale my jim stejně jako u chyb eh, aktivně asistujeme, poskytujeme pokyny, školení a sdílení osvědčených postupů. V nové strategii boji proti podvodům za komisi posilujeme své analýzy, včetně oblasti sdílené zprávy, kde má čím dál významnější roli OLAF. A nemusím samozřejmě zmiňovat úřad veřejného žalobce, který bude představovat významnou změnu. A ještě posledních pár slov. S kolegy pracujeme také na dalším nástroji, který se jmenuje Arachne, už se o tom také diskutovalo v kontextu absolutoria 2018. Ukazuje se, že tohle je nesmírně užitečný nástroj. Je to nástroj těžby dat, sběru dat, který nám umožňuje identifikovat rizika a především detekovat konflikty zájmu. A teď pracujeme na projektu, který se do vašeho výboru jistě brzy vrátí, protože potřebujeme legislativu. A tím se arachne eh, rozvine do všech členských států a stane se povinnou. A bude to pro nás velice užitečné při práci na těch pár případech, o kterých všichni dobře víme. Budeme tak kombinovat informace ze správních orgánů eh, s veřejně dostupnými informacemi o finančních zájmech čím získáme velice dobrý přehled o eh, situaci. Tak už hovořím příliš dlouho, takže děkuji moc krát za pozvání. Je to nesmírně důležité téma a já s kolegy se těšíme na další spolupráci. Děkuji mnohokrát, pane generální řediteli. My během příštího absolutoria v září, říjnu rozhodně ještě budeme mít příležitost eh, o tom hovořit mnohem intenzivněji, bude to nutné, neboť tépa arachne, já to vím, znám z vlastního členského státu, protože když mají členské státy své vlastní systémy, tak se jich neradi vzdávají, což je obtížné. A ty, kteří žádné systémy nemají, se pak odvolávají na ty, které již nějaké mají a říkají, no, když to nemusí zavádět oni, tak my to také zavést nechceme, takže je to poněkud komplikovaná situace, ale já jsem rozhodně velkým fanouškem Rachne. Já bych nejdříve tedy dala slovo panu Atanasovi Čobanovi. Eh, je k nám připojen na dálku, slyšíte nás? prosím stiskněte to tlačítko pro hovoření, ten speak button. We can hear you, that's fine. Teď vás slyšíme, výborně, já vás vítám. Wow, uh, tak... no, dobrý den, děkuji, slyšíme se. Já jsem vlastně první eh, řečník, který bude hovořit eh, přes videospojení, ale doufám, že to všechno bude v pořádku. Děkuji vám za pozvání. Děkuji paní zpravodajce, paní Strugáriu. Také bych chtěl poděkovat celému výboru pro rozpočtovou kontrolu za to, že toto uh, slyšení uspořádal. Já zastupuji malou vyšetřovací nebo investigativní uh, webovou stránku, která se jmenuje Bivol a budu hovořit o spolupráci mezi komisí a členskými státy budu hovořit o problému nedostatečného výkaznictví a když říkám komise, tak tím myslím také i OLAF a obecně evropské orgány. Dovolte mi pár slov o naší webové stránce Bivol. Ta byla zřízena v roce 2010. Zaměřujeme se na konflikt zájmů, eh, zneužívání veřejných prostředků, Mm, taková vlastně státní mafie, k tomu říkáme. Také vedeme vlastní eh, vyšetřování. Dokonce naše vyšetřování eh, vlastně odstartovalo jeden takových významný, nebo jeden z nejvýznamnějších skandálů v Bulharsku. Také chceme spolupracovat s evropskými orgány a podávat jim informace k tomu, aby oni vlastně sami mohli vést eh, různá šetření. Vypracovali jsme systém eh, takových různých eh, investigativních nástrojů. Hm, už jsme teď eh, slyšeli o systému Arachne, který vyhledává hm, konflikt zájmu tím, že zjišťuje, jak je to se skutečnými vlastníky firem, tím, že identifikuje různé údaje o třeba zřízení firmy a tak dále a tím vlastně vyšetřuje různé druhy konfliktu zájmu. Dále úzce spolupracujeme s s eh, zavedenými mezinárodními eh, investigativními orgány, jako je OCCRP, což je velice efektivní organizace. Eh, na internetové stránce můžete hledat informace o různých firmách, o zájmech politických osob, tak eh, jsou tam různé ty takové ty uniklé dokumenty, které jsou pro naši práci velice důležité. Také spolupracujeme s ICIE, třeba v eh, ohledně aféry Panama Papers nebo Paradise Papers. A rovněž se účastníme různých přeshraničních projektů, které jsou financovány novým a velice uč- účinným nástrojem, který se jmenuje IE4EU nebo IJ4EU. Eh, to je program, který podporuje novináře v členských státech, aby spolu spolupracovali. Hmm. Takže čeho jsme dosáhli eh, ohledně vyšetřování eh, evropských, zneužívání evropských peněz? Mm, v roce 2015 jsme se věnovali eh, jedné z takové nejvě, jednomu z takových největších skandálů a identifikovali jsme toky peněz z Rumunska do Bulharska, do bulharské firmě, pak se to přesulo na Kypr, potom do offshoreových společností a nakonec to vlastně eh, se úplně jaksi ztratilo eh, <clears throat> z těch, eh, z těch oficiálních strojů. Další věc, které jsme se věnovali, byl skandál GP Gate. Docházelo tam ke zneužívání v tendrech na evropské peníze. Byly to projekty ve výše 800 milionů eur a tyto projekty vlastně teď jsou v hledáčku a dochází k tomu vyšetřování. Také zde byl skandál eh, nazývaný Sněhová koule. Byl to velký podvod v oblasti DPH, kde docházelo zase k různým eh, vlastně převodům, aby se, zabránil, aby se vlastně nemuselo platit DPH. Eh, docházelo tedy i k přeshraničním daňovým unikům. Také jsme spolupracovali s OCCRP na jednom velice, eh, na velice známém skandálu, bylo to tedy zavraždění novináře Jana Kuciaka. 2018 a to souviselo právě s dalším eh, podvodem. Jednalo se o čin italské mafie. Eh, byla tam spolupráce, vlastně oni posílali, nebo vlastně byla to spolupráce se Slovenskem a docházelo ke zneužívání peněz ze zemědělských fondů. Takže vidíme, že tyto podvody jsou nadnárodní, že se to neomezuje pouze na jeden členský stát. E, ti pachatelé spolupracují a také novináři by tedy měli spolupracovat, aby dokázali e, vyšetřovat tyto činy. V Bulharsku jsme v roce 2019 e, rovněž odkryli jeden výrazný skandál. Byl to vlastně vic, vic, náměstek ministra, který zneužíval peníze, eh, zneužíval mm, evropské peníze a vlastně ptal, eh, platil si z nich eh, výstavbu nějakých svého hotelu, nějakých svého hotelu a nakonec byl tedy pohnán k rezignaci ten náměstek ministra. Pak eh, je také vlastně aktuální důležitá věc. Eh, jednají se o šetření mm, nákupů členských států. Eh, jsou to nákupy ochranných pomůcek důležitých pro boj s COVID-19. Takže zatím ještě to není dokončeno, zatím, zatím to ještě určitě se bude všechno vyšetřovat, jak vypadaly ty nákupy ale už, už teď víme třeba, že se dodávaly roušky nízké kvality nebo eh, ventilátory, které nebyly vhodné pro evropské nemocnice, takže mm, to jsou velice všechno, to jsou důležité otázky a všechno se to vyšetřuje, všechno to ještě pokračuje. <clears throat> Pokud se mě ptáte, zda mezi komisí a členskými státy je spolupráce účinná, tak já bych vám řekl stručně a jasně ne, nikoli. A samozřejmě máme k dispozici investigativní novináři nemají třeba k dispozici všechny dokumenty, jsou tam různé, je tam určitý taková, eh, některé ty dokumenty jsou tajné nebo důvěrné, ale myslím si, nebo doufám, že úřad Evropského veřejného žalobce naprosto změní celou situaci, protože bude je, eh, konat v členských státech, bude identifikovat podvody a bude vytahovat na světlo. Také se budou eh, konat i veřejná slyšení u soudu, což je velice tedy zřídkavé. Například u nás v Bulharsku nebo v Bulharsku je velice málo takových případů, které by opravdu vedly až k těmto eh, závěrům, až, až do této fáze. Pak je zde problém nedostatečného výkaznictví. Eh, jde o to, že informace o tom, že dochází ke zneužívání prostředků z evropského rozpočtu, eh, národní orgány zastírají, protože se bojí, obávají se reakce Evropské komise, protože reakcí může být to, že Evropská komise jim nakonec ty peníze odejme nebo jim je zkrátí. Eh, například bulharský, bulharská ministrině zemědělství řekla, já vám navrhuji, abyste stále opakovali, že žádné podvody u nás nejsou a že všechno je naprosto v pořádku, protože jinak nám oni zastávají zastaví, prostě nám přiškrtí ty kohoutky a už nakonec nebudeme mít vůbec žádné evropské peníze. A e, zkrátka můžou říci, že nám žádnou takovou e, pomoc finanční už nebudou poskytovat. Takže nakonec z toho můžeme říci, že národní orgány někde třeba jsou schopny identifikovat podvody nebo problémy, ale nakonec o tom neinformují komisi nebo o tom neinformují do potřebné míry. Další problém je to, že národní donucovací orgány nevyšetřují ty eh, věci dostatečně agresivně. Například tento eh, případ eh, evropských prostředků, které tak různě mm, se byly různě přeposílány a nakonec se dostaly do offshoreových zemí na Hongkong, tak tomu se vlastně věn, to, to vyšetřování vedlo společně Rumunsko, Kypro i Bulga, Bulharsko, ale Bulharsko a Kypr se rozhodli, že do toho raději nebudou příliš už jaksi rýpat, protože do toho byly zapojené i místní banky a vlastně oni se báli právě o ty eh, další prostředky. Dalším problémem eh, toho nedostatečného výkaznictví je to, že eh, fir, eh, informace o projektech financovaných z Evropské unie jsou často od eh, novinářů, nebo jsou, jsou před nimi často jaksi zastírány, nebo nejsou k dispozici. Jste tedy nedostatek transparentnosti, máme, nemáme informace třeba o těch jednotlivých firm, o jednotlivých firmách. Vlastně někdy se odkazují na GDPR, když se, ale to vlastně není na místě, pokud se vyšetřují podvody. Také zde probíhají e, takové různé jaksi bitvy, například Bulharský zemědělský fond nám systematicky eh, neposkytuje informace o příjemcích a kontraktorech, e, takže potom to vypadá, že vlastně i ty samotné orgány mají jaksi co, co zastírat nebo co e, utajovat. Myslím si, že šetření podvodů je velice užitečná eh, činnost, protože také eh, odhadujeme nedostatky, mohou zde být eh, například mm, vlastně to, že jsou tam ti různí stínoví konzultanti, kteří nejsou nezávislí, jsou vlastně placeni někým. A to jsou, eh, pak jsou zde vlastně eh, různé subdodatovatelské firmy, které eh, jsou a tím se, tí, jsou tam vlastně náklady, které jsou odůvodňovány tím, že došlo k dalším, vlastně jsou tam jaksi uměle navýšené faktury za subdodavatele. A třetí velice velký problém je to skryté vlastnictví a to, tomu by se měla věnovat i evropská legislativa, jak ten problém odstranit. Protože i v Evropské unii eh, víme, že jsou zde takzvané vlastně offshoreové firmy, i když nejsou někde vlastně v zahraničí, ale jsou třeba i zde. Například je zde společnost Spojeného království, která je vlastně na Britem, ale je to vlastně pouze zástupná, zástupný vlastník, eh, je tam 200 firm v tom eh, tendru a ten člověk je vlastně nakonec eh, Kypřan. Takže je důležité najít skutečného vlastníka a to, kam ty peníze nakonec doplynou. Pak je zde vlastně, myslím si, že můžeme zlepšit odolnost proti korupci, tím, že zde se zlepší transparentnost, potřebujeme přístup k naprosto každému dokumentu, který se týká veřejný, zadávání veřejných zakázek a čerpání evropských fondů. Potřebujeme také otevřené údaje, e, veřejné údaje, aby je novináři mohli využívat Rovněž se musí kontrolovat, zda nedochází ke konfliktu zájmu u osob, které jsou zapojené do rozhodovacích procesů pro čerpání evropských fondů. S tím souvisí ten projekt Arachne nebo místní systémy, které mají členské státy. A ty by rovněž měly, ty, ty výsledky těch, těchto procesů by také měly být do určité míry veřejné, aby veřejnost o tom byla informována, o tom, zda nedochází ke konfliktu zájmu. Také je důležité um, identifikovat takové ty eh, nepravé vlastníky, kteří zastírají často podvody, také ty bílé koně. A také je důležité sestavit eh, černou listinu firem nebo i jednotlivců, kteří Eh, protože existovaly třeba různé firmy, které se podílely na organizovaném trestné činnosti, byly usvědčeni, ale teď vlastně zase znovu třeba žádají o nějaké finance nebo se zapojují do těch systémů a vlastně nejsou tam žádné další kontroly. Děkuji. Your very precise words and your very precise um, description of the... Děkuji vám moc krát za velice přesný popis situace. V naší poslední zprávě o absolutoriu už jsme zmínili řadu z toho, o čem jste hovořil. ohledně toho, co jste říkal o transparentnosti. Děkuji a další na řadě je paní Laura Stefan, rumunská expertka na právní stát u e, Evropské komise a Rady Evropy. Slyšíte nás? Vidíte nás? Děkuji, dobrý den. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji paní Strugariu, která mě pozvala na tuto velice zajímavou diskuzi. Já pocházím z rumunského think tanku, které, který se jmenuje Expert Forum a už mnoho let se snažíme identifikovat střety zájmů a vazby mezi politiky a podniky, při čerpání rumunských financí, ale i evropských financí. Možná víte, že má země eh, patří k těm, které nevyužívají evropské finance zrovna nejlépe. A my se to snažíme dokumentovat v našich zprávách. Já uvedu pár čísel, abyste měli představu o příkladech z naší diskuze, která by jinak mohla být příliš teoretická. My jsme zkoumali dva hlavní zdroje financí, tedy národní programy místního rozvoje, které financují eh, lokální infrastrukturu a potom několik skupin projektů financovaných z Evropské unie. Zajména jsou to operační programy eh, z programu Regio, dopravy, eh, rozvoje venkova, místního rozvoje. Takže v podstatě jsme chtěli zjistit, které firmy získávají smlouvy a zda mají přímé nebo nepřímé politické vazby. V letech 2006 až 2015 v Rumunsku 1724 firem eh, darovalo peníze politických, politickým stranám. Z toho 500 získalo veřejné zakázky a z těch 303 eh, čerpalo evropské peníze. Vidíme tady, že existuje eh, značná, prefer, značná preference pro eh, evropské fondy. A zjišťujeme také, že nad rumunskými penězi nepanuje přílišný dohled nad kvalitou vykonané práce. Poté, co jsme provedli tento výzkum, jsme zjistili, že střed zájmu je problém velice relevantní v Rumunsku. A byli jsme, pozváni, byli jsme vyzváni, abychom navrhli mechanismus prevence. O tom budu hovořit později. Pokud jde o téma dnešní diskuze, tak myslím si, že to je dobrý krok správným směrem. A konkrétně to, že je tu konkrétně zmíněno, že pravidla e, o střetu zájmu platí e, pro všechny. Nicméně pokud jde o uplatňování v členských státech, je potřeba tuto definici Eh, uplatňovat a zkonkrétnit, protože definice v nařízení je poměrně široká, což je dobře, ale má-li být uplatňována v praxi, je potřeba jít víc do hloubky a rozhodnout se, co do ní zahrnout a jak. Eh, první krok v každém případě musí být. A eh, my se tady bavíme o nástrojích, které využívají velká data, tak to je zveřejňování zveřejňování eh, majetku, zveřejňování osobních zájmů lidí, eh, kteří zastávají klíčové pozice v naší eh, státní správě. Ta samotná definice se samozřejmě liší v každém členském státu, což je další výzva, kterou musíme v Evropě řešit. Střed zájmu může samozřejmě vzniknout i nad rámec těch osobních zájmů, které eh, budou takto přiznány, ale myslím si, že je to krok správným směrem. A budou tak dostupné veřejné informace o osobních zájmech eh, státních eh, úředníků a představitelů. A dále potřebujeme mechanismus řešení střetu zájmu, protože střety zájmu zkrátka existují, bude k ním docházet, pokud budete zastávat veřejnou funkci. Otázka je, co si s tím počnete, jak to vyřešíte. A právě tady mohou nastat kroky, které vedou k sankcím. Vznikne tedy potenciální střet zájmu a odpověď na to zní zveřejnění. Může se stát, že existuje střet zájmu a nařízení eh, potom hovoří o tom hierarchickém řetězci a požádá vašeho šéfa víceméně, aby vám sdělil, zda jste nebo nejste ve střetu zájmu. Nicméně i šéfové nad vámi v hierarchii potřebují nějakou radu, pokud jde o střed zájmu. Jasné to je, jenom když je to psáno v zákoně, ale v reálném životě je těžké poznat, co je střed zájmu a co ne v dané konkrétní situaci. Takže nevím, jestli to, že zákonodárci to nechali eh, nad, na, na nadřízeném v hierarchii, nevím, jestli to je nejlepší. Pokud nadřízený řekne jste ve střetu zájmu, musíte to řešit. Ale co když řekne váš šéf, nejste ve střetu zájmu, ale vy přitom jste? Kdo za to potom bude moct? Později, až dojde na sankce. A pak jsou to tedy střety zájmu, které je třeba sankcionovat. A velkým problémem v Rumunsku je, jak získat zpátky ty peníze. Dejme tomu, že máte střet zájmu v nějakém tendru, podepíšete kontrakt, vyplatíte peníze, nějaké práce proběhnou, možná všechny práce proběhnou, možná v odpovídající kvalitě. Nicméně to všechno se odehraje v situaci střetu zájmu. Ehm, dostanete pak peníze zpátky, máte je chtít zpátky, a jaké platby vůbec eh, evidujete u toho eh, smluvního eh, partnera. Tady jsou rozdíly mezi evropskými penězi a národními penězi. No, konec konců všechno jsou to veřejné peníze. A tím pádem nás to zajímá, přestože jde, nebo ať už jde o národní fondy nebo evropské. Je tedy potřeba zajistit, aby ta definice fungovala, aby jasně říkala, co spadá do trestného činu, eh, jaké sankce by měly existovat ve správní oblasti a co dát do etického kodexu. A používat to jako nástroj prevence. U trestního práva jsme narazili na ten problém, že je potřeba, eh, aby to bylo velice jasné a velice předvídatelné takže slova jako emoční vazby nebo politické vazby nejsou dostatečně jasné k tomu, aby to mohl eh, použít státní zástupce a soudy k tomu, aby eh, to nějak rozsoudili. Takže tady musíme být přesnější ve formulacích. A eh, spravedlnost trvá, vyšetřování trvá, ale i soudy trvají. A může se stát, že rozhodnutí přijde trošku pozdě na to aby se něco udělalo se špatným využitím peněz daňových poplatníků. Rumunsko zavedlo mechanismus prevence eh, u veřejných zákazek. Jmenuje se to Prevent a implementují to eh, národní eh, agentury, ty stejné, které registrují majetková přiznání. Za poslední rok bylo zabráněno 123 eh, střetům zájmu v hodnotě zhruba 273 milionů euro. Možná to nejsou eh, příliš úctyhodná čísla z evropské úrovně, ale můžu vás ujistit, že pro nás eh, na tom záleží. Protože pokud předejdete střetu zájmu, pokud nedovolíte, aby k němu došlo, tak nepřijdete o tyhle peníze. Na evropské úrovni největší výzvy spočívají v tom, že máme že, že, že definice eh, veřejné funkce není, není ani harmonizovaná, ale nejsou si ani vzdálené, vzdáleně podobné ty definice. Takže to, na koho ta pravidla platí, to je téma, kterému by stálo za to se dále věnovat. Je potřeba být realističtí a soustředit se na velké věci, na velké peníze, které přicházejí na zmar. Neměli bychom vytvářet pravidla, která by nutila všechny porušovat zákon. A ne každé porušení zákona je stejné. Takže je třeba chovat se realisticky a e, proporcionálně. Je potřeba rozlišovat mezi e, chybami a záměrnými porušeními zákona a ta ne, ne vždy ta subjektivní strana trestného činu je proskoumána. E, teď pár slov k černým listinám. V Rumunsku, jako v mnoha dalších zemích, máme možnost, aby soudce zakázal e, přístup k veřejným financím určité konkrétní firmě na základě jejího trestného činu. Takže po určitou dobu let zakáže firmě účastnit se veřejných zakázek. Proč se to více nevyužívá? Mně by se líbilo, kdyby se takovéto zákazy používaly místo, aby se používala ta cesta, která je v, ve směrnici o veřejných zakázkách, kdy vyzýváme členské státy, aby dali firmu na černou listinu, pokud chtějí, aniž by soud uplatnil sankce. Což v praxi znamená, že nikdo se na černé listině neocitne, protože všechny firmy, které by byly na černé listině, by to napadly u soudu a s největší pravděpodobností by vyhrály. Tím eh, jsem skončila a děkuji vám moc krát za pozvání. Děkuji vám za vynikající prezentaci. Myslím si, že eh, poslanci budou jistě mít více otázek, než eh, kolik se stihne zodpovědět za tu hodinu a půl, co nám zbývá. Každopádně ještě se k vám vrátíme. Nyní je na řadě Tony Murphy a pokud vím, tak nemáme k dispozici video. Takže Tony, poprosím tě, abys mluvil anglicky, což je poměrně komické, protože ty vždycky mluvíš anglicky. Vítej ve výboru KONT a doufám, že tě uslyšíme. There's a bad Wi-Fi. He's opening his micro. He's opening the micro, here. Please press the speak button. Please press the speak button. <laughs> Tony, can you hear us? Tony, slyšíte nás? I have to ask our technicians. Tak já poprosím techniky, aby se podívali, zda je Wi-Fi v Lucemburku opravdu tak špatná. I think we first will do the questions. Yeah, exactly. So I think it would be a very good opportunity um, that our members take the floor. Tak teď by byla možná vhodná příležitost na to, aby poslanci pokládali otázky. Možná už teď mají uh, otázky k dosavadním prezentacím. Možná to tak bude lepší. Pokud se k nám to nepřipojí, tak fajn, a pokud ne, tak budeme pokračovat, nebudeme čekat. Snažíme se s ním spojit, snad bude mít lepší připojení. Takže nejprve se chci zeptat, zda Ramona chce něco dodat, nebo zda se chce eh, na něco zeptat. Ramona, you are the first. <laughs> Not so easy. <laughs> Thank you. The, the, the removal of the mask uh, procedure. Ano, děkuji. Já se nejdříve Sejmu Masku. Dovolte mi nejprve pár stručných komentářů. Jsem velice ráda, že naše diskuse eh, jde tímto směrem. Chceme zlepšit, eh, zvýšit transparentnost a chceme zlepšit postupy a tak dále, protože je to tak, že naše frakce také předložila jeden pozměňovací návrh, který se má týkat eh, postupu pro udělení absolutoria. A my tam žádáme, aby ta síť Arachne se stala povinným nástrojem. A jsem velice ráda, že i komise hovořila o tom, že by ráda, aby všechny členské státy začaly používat tento nástroj Arachne, protože to výrazně pomáhá. To je první věc. A druhá věc, a k tomu se vlastně vrátím možná i v těch závěrech, musíme Měli bychom eh, věnovat zvýšenou pozornost tomu, jak to vypadá s, pro, eh, s čerpáním evropských prostředků v, v současné době. Protože jsme zvýšili prostředky, zjednodušili jsme postupy a Evropská unie se chová velice velkoryse, velice štědře, což je pochopitelné v této chvíli, ale zároveň musíme být krajně obezřetní, jak eh, jsou ty prostředky eh, vynakládány. Zda jsou transparentní ty tendry, ta veřejná eh, řízení. A protože se ukazuje často, že v některých případech to tak není. A když teď hovoříme o primitivních opatřeních, tak si myslím, že je také velice moudré vrátit se potom třeba později k těmto operacím, protože to jsou obrovské částky, které byly vynakládány a je třeba zkontrolovat, zda opravdu byly vynaloženy v dobrém zájmu občanů. Někdy je to vlastně, někdy to může být záměrný podvod, někdy to může být třeba pouze chyba. Jsem si jistá, že k takovým eh, situacím dochází na úrovni členských států, takže je důležité, aby se to řešilo. Možná by třeba i Evropská komise mohla k tomu připravit nějaký nástroj, ale doufejme, že celkově všechny ty kontrolní mechanismy se zlepší a to je z mé strany zatím vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát eh, Ramonu, kterou jsem předtím překstila na Moniku, <laughs> říká paní předsedkyně. Takže to se omlouvám a nyní dávám slovo dalšímu řečníkovi. Um, uh, Děkuji, já bych také chtěl poděkovat za to, že bylo zorganizováno toto slyšení. Už mnozí řekli, že zneužívání Eh, veřejných peněz je také klíčovým důvodem, proč jsou Evropané nespokojeni s Evropskou uní. Máme zde eh, podvod, korupci, eh, ty různé podvody s čerpáním prostředků a to vlastně oslabuje tu pozici. Můžeme, bohužel se toto, toto vědomí šíří a já mohu říci, že tomu ale máme také i důvody eh, vlastně k tomu věřit. Máme zde například případ pana Babiše v České republice, ale i další případy eh, známých skandálů, kde vlastně docházelo k tomu, že velké sumy peněz mizely v kapsách různých vysoce postavených úředníků a vlastně není tam žádné um, došetření. Já jsem zároveň také částečně zklamán tím, jak na to reaguje evropské orgány, zejména Evropská komise. Evropská komise zatím se zdráhá ukázat na nějaký členský stát prstem a říci, to je přece vaše odpovědnost. Myslím si, že to už není přece přijatelné. Chtěla bych, chtěla bych ještě zopakovat to, co říkala zpravodajka, že tedy snad dojde k přijetí toho programu Arachne a že také se ke zlepší transparentnost. Zároveň vidím, že tam ještě stále chybí třeba eh, přístup k informacím, k podrobným informacím. Také chci říci, že pan komisař Hahn reagoval na váš dopis, paní předsedkyně. My jsme tam přemýšleli o eh, různých řešeních, jak zlepšit schromažďování informací. Apeluji na komisi, aby dokonalila svou práci v tomto ohledu. Slyšeli jsme také třeba to, co říkal pan Čobanov, že chybí novinářům i vyšetřovatelům, právě že jim chybí údaje, informace, podrobná informace, přístup k těm informacím. Eh, také jste hovořili o tom eh, úřadu Evropského veřejného žalobce. Já jsem slyšel i přímo paní Kovesi na našem výboru, ale ona říkala, že musí mít dostatek eh, lidských zdrojů, dostatek um, lidí pod sebou, aby mohli vést tu práci. Zatím vlastně tam má pouze ty žalobce na nějaký částečný úvazek, je jich tam zatím asi 32, takže eh, to je také dost ironické, celá ta situace s tím eh, úřadem Evropského veřejného žalobce. Chci se zeptat na komisi, chci se zeptat komisi, pokud eh, máme zde tento nový úřad Evropského veřejného žalobce, bude to fungovat, pokud tam budou ti žalobci pouze na nějaký částečný úvazek? a Děkuji. Ano, já si myslím, že jste velice dobře poukázal právě na tu situaci eh, s úřadem Evropského veřejného žalobce, kde jsou mm, a s, a s tím, jaké tedy tam, jak je tam to, to postavení těch žalobců zatím. Další je paní Isabel Almunia, nebo Isabel Garcia Munoz. Prosím, vidíme se. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také zpravodajům, respektive přednášejícím účastníkům panelu a děkuji paní Strugariu za to, že navrhla tuto debatu, která pro nás bude velice užitečná. Eh, už jsme mockrát zmínili náš výbor jakožto místo, které by mělo eh, napravovat chyby a podvody ve správě fondů eh, v tomto výboru eh, jsme zvyklí hovořit o chybovosti, kterou nám prezentuje účetní dvůr a jiné chybovosti, kterou nám prezentuje komise a eh, občas nedostatečně rozlišujeme chybu a podvod a je potřeba určitou pedagogiku na to, abychom vysvětlili tento rozdíl. Eh, v některých případech jde o záměrné kroky, nicméně účetní dvůr to nerozlišuje dostatečně a tím pádem vzniká určitý obrázek, který si občané mohou udělat o Evropské unii. Nedostatečná kontrola, eh, nedostatečná flexibilita, eh, zejména v současné době, kdy zaznívá tolik kritiky na adresu Evropské unie a některých konkrétních politiků, eh, tak eh, tady si musíme být vědomi toho, že tu máme tradiční problémy, které postihují platby z evropských fondů a které dávají vzniknout chybám v systémech dohledu a kontroly. A proto už nějakou dobu eh, žádáme komisi o sérii opatření, které by se tomu vyhnuly. Jedním z opakovaných požadavků, jak už říkal pan Korte, je administrativní zjednodušení. Účetní dvůr ve své zprávě za rok 2018 dospěl k závěru, že eh, výdaje, které podle podléhají méně, méně složitým normám, eh, jsou méně postižené významnými chybami, neboli čím víc pravidel, tím víc chyb. Je ale potřeba, aby komise a členské státy spolupracovaly na zjednodušení administrativních procedur což ale nejde samozřejmě bez kontrol. Budoucí legislativní reformy by se tedy měly soustředit na zjednodušení práce finálních příjemců, těch zemědělců, podnikatelů, díky, jejímž, díky jejíž práci se naplňují cíle evropských fondů a ti by neměli být zatíženi eh, takovou administrativou. Další téma je potom korupce a podvodné praktiky, které nesmíme připustit v žádném případě a proti kterým musíme použít veškeré právní zbraně, kterými disponujeme plánujeme. Chtěla bych zdůraznit, že kromě transparentnosti samozřejmě je potřeba využívat nové technologie, velké data, velká data a e, arachne, což mohou být nástroje pro dohled nad správnou implementací evropských fondů. A především je potřeba disponovat úplnými datovými soubory, e, které by mohly pomoci detekovat případné podvody. A ještě mám e, otázku. Vy jste hovořili o příjemcích, kteří spáchali podvod. Jak bych bychom mohli zajistit, aby už nedostávali dotace? Jaké nástroje jsou k tomu potřeba? Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, Isabel, a srdečně zdravím do Španělska. Je tam je počasí asi o trochu lepší než dnes u nás v Belgii, ale za stolik stěžovat si taky nemůžeme, není to tak hrozné. Jako dalšího řečníka mám Joachima Kuse, a nebo je to kolega Pexa? Ten není připojen? Nejdříve jde a pak Joachim Kus a pak Viola. Takže Joachim, děkuji, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Děkuji také paní zpravodajce a všem řečníkům. Jak se prá- správně řekla paní předsedkyně, příspěvky tady vlastně vyvolaly mnoho dalších a dalších otázek, eh, což eh, nám asi není až tak milé, ale je tomu tak. Je otázka ke komplexnosti systému. Pokud ty systémy jsou více stupňové, jak to tady máme v případě tohoto sdíleného řízení, tak se ptám, kolik chyb, já hovořím pouze o chybách, kolik chyb vlastně vzniká právě v důsledku komplexnosti těch kontrolních systémů. To je otázka na komisi. A dále, já jsem slyšel, a skutečně jsem se zhorozil, že v národních státech často k těm kontrolám vůbec nedochází. Že tedy evropské kontroly ano, ty tam jsou, a oni se bojí čerpat programy, protože se bojí těch evropských <laughs> kontrol, ale ty národní kontroly se téměř nekonají. A pokud se nekonají, nebo jich je málo, tak se ptám, zda ten systém celkově má vůbec smysl, jak by se mohlo lépe postupovat a jak je možné zajistit, aby ty kontrolní orgány v národních státech na všech úrovních, aby jednali nezávisle a ne aby byly závislé na odpovídajících vládách či na nějakých zájmových skupinách, které na ně budou tlačit, eh, aby vlastně předkládali špatné kontroly nebo žádné kontroly. Eh, a další věc, třetí věc, když tady slyším, že ten program Arachne je dobrý, tak dobrý a tak úspěšný a může pokrýt tolik věcí, tak se ptám komise, zda má nějaké možnosti, aby ten systém arachné jaksi e, zavedla povinně, tak aby tedy donutila členské státy, aby to zavedly. Například, že řekne, pokud to prostě nezavedete, tento systém, tak určité programy nebudete mít k dispozici. Je tady nějaká taková možnost pro komisi, anebo by muselo nejdříve dojít k tomu, že se to nějak legislativně upraví? Děkuji. Viola? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mnohokrát děkuji Ramoně Strugariu, která přišla s iniciativou pro toto velice cené slyšení, které, jsme, které dnes máme. Já si myslím, že nám to tak všem ještě o trochu více otevřelo oči. A já bych ráda Eh, řekla něco trochu jiného než řečníci přede mnou. Já bych tady ráda odlišovala to, co řekl pan eh, novinář Bulharská, totiž co uděláme v případech, že tady skutečně čelíme státní mafii, kde je tady záměr, jasný záměr, jako například v případě České republiky, že to je prostě zcela jasné. A jak přistoupíme k případům, o tom hovořil pan Kontes komise, kdy se postupně oni blíží k tomu, eh, jak zlepšit ty kontrolní postupy, jak eh, to celé zjednodušit, aby vyšli vstříc příjemcům, nebo my víme přeci všichni, co nám říkají lidé, kteří si žádají o evropské peníze, říkají, že to je strašné, že to je obrovská zátěž, to dokumentovat, celou tu žádost spravovat, pak ještě veškeré ty kontroly. Takže tady zkusíme, musíme dobře odlišovat mezi těmito dvěma situacemi, tedy ta státní mafie, ten záměr a pak naopak ta situace, kdy chceme pomoci těm příjemcům. No a pan Čokano řekl, co bychom vlastně měli udělat pro to, abychom zabránili tomu, že velké peníze se budou nespravedlivým způsobem rozdělovat. Jak to tedy změnit, tu situaci? A tady to, to zdůraznila Ramona nizozemský kolega. V důsledku těch eh, peněz, které nyní budou rozdělovány v důsledku covidové krize, já jsem hodně toho dělám eh, v zahraničí a vím, že komise částečně řekla, že ty peníze nebude chtít zpátky. No to je varovný signál na všechny vlády vlastně. Ona je vybízí k tomu, aby ty peníze neutrácely efektivně a tak, jak my bychom si přáli. Takovéto systémy impulzů jsou podle mě toxické a vytváří to přímo živnou půdu pro korupci. Proto musí být v našem zájmu, abychom silněji spolupracovali s whistleblowery, s novináři, aby na všechno poukazovali, abychom vnesli transparentnost do tohoto rozdělování peněz. A ne, já tady nemám na mysli pouze arachne. Musíme si zamyslet, jak zveřejňovat veškeré údaje, jak posílit ty, kteří nám dávají jaksi a vízové to přímo z místa lidé, kteří jsou přímo v té situaci. Violo, děkuji mnohokrát. Já bych ráda položila jednu či dvě otázky eh, i takovou osobní komisi. Já to slýchám často, když se hovoří o tom takzvaném zjednodušení, o těch paušálách. Eh, nyní se kontroluje méně ex post, ale eh, kontroluje se všechno ex ante, skutečně všechno až do těch nejmenších detailů. A to proto, že tu, ta paušála se nějak vypočítává. Já se prám, že ta si je data simplified cost flat rate je skutečná flat rate, skutečná paušála, že se tam prostě dává nějaká paušála na administrativní náklady. Jak oni si s tím poradí, to, to musí oni říci pak sami. A nebo to zjednodušení je pouze nějaké přesun celé té administrativy, která se dělá poté, do té fáze předem, a tím opět vlastně vylučujeme z celé situaci celou skupinu žadatelů. A já jsem právě slyšela, že je to bohužel tak, že to není zjednodušení skutečné, že se to jenom přesudilo do té fáze ex ante, ale zjednodušení by muselo být skutečné, musela by to být skutečná paušála a pak to necháme na lidem, na lidech, ať si s tím poradí, jak, jak prostě jak budou schopni. Já si myslím, že to je lepší, než tak to všechno maximálně do detailu propočítávat, procházet, co oni si tam mohou dát do těch správných nákladů a co ne. U Arachne by mě také zajímalo, zda je tomu i nadále tak, že existují některé členské státy, které mají velice dobré fungující vlastní systémy a proto nechtějí zavádět Arachne a to pak slouží zase těm státům, které Arachne vůbec nepřejí, protože žádný systém nemají a žádný takový systém zavádět nechtějí, protože by na ně bylo více vidět. Já chci tedy vědět, jak vypadá aktuální stav věcí. Používá Arachne skutečně všech 27 členských států a dále identifikace těch skutečných příjemců účtů. Eh, stále se říká, že je to komplikované. Ale já musím říci, že podvod, právě ty podvodníci a kriminálníci právě tuto, tuto složitost využívají. To mě říkali i německý eh, Eh, úřad pro vyšetřování zločinu, říkají, že často k tomu dochází, že, že údajně je to eh, nějaký člověk, který ty peníze jaksi čerpá, ale ve skutečnosti je to 200 nějakých úplně jiných lidí, kam ty peníze potom eh, plynou. A my to máme přeci ve směrnici proti praní špinavých peněz. V digitálním věku přece nemůže být tak komplikované nějakým skutečně dobrým způsobem vyřešit ten problém identifikace skutečného příjemce, aby tam nemohli být nějaký bílí koně, abychom přesně věděli, kdo nakonec těch peněz má užitek. Poprosila bych, aby Angelika Vincich a také Andrej Novakov a Kateřina Kiniči hovořili pouze jednu minutu. Nejdříve Angelika Vincik, ta se přihlásila jako první. Prosím, stiskněte si to tlačítko pro hovoření. Máte kr- máme krásný výhled na boty. <laughs> Jsou to nádherné boty. Já se omlouvám, to je omyl, nedaří se mi to přepnout, nevadí, nám se to líbí. Přeji vám dobré dopoledne z Rakouska. Rakousko právě vytváří takovou transparentní databázi. Týká se to jak místní podpory, tak evropské podpory. Chceme tam mít všechno. A já se ptám, kolik zemí mají takové eh, transparentní databáze a eh, vidíme, že tady se něco zlepšuje, je tam vidět nějaké zlepšení. U nás právě ty malé podniky mají strach eh, o takové té společnosti závisti, že to někdo uvidí, kolik peněz dostali a pak jim to bude závidět, protože třeba oni tolik nedostali. Takže jak bychom z tohoto hledu mohli ten systém vylepšit? Děkuji.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 Certo, potete ah. ascoltarmi? Ok. Hello. Okay. Uh, hello, Monica. Welcome, nice to hello, see you. Zdravím vás. Děkuji. Děkuji, Monika. Děkuji. Děkuji také kolegyně Strugaro Riu za práci, kterou odvedla a děkuji také všem hostům, kteří dnes vystoupili. Mám otázku na zástupce komise. Hovořilo se o rozšíření nástroje Arachné, který prokázal, že je užitečný. A to proto, že v členských státech eh, dokáže identifikovat projekty, které jsou nějakým způsobem spojeny s rizikem. A já ještě mám takovou další otázku. Hodlá komise z důvodu prevence předložit nějaké nové nástroje nebo zlepšit ty stávající nástroje, jako například, že by přepracovala kritéria pro analýzu rizik, zejména u těch smluv, které je možné přímo identifikovat, či u výdajů pro soukromé osoby. A další věc. Co se týče chybovosti, ano, chybovost klesá, ale v mnoha odvětvích stále ještě problémy přetrvávají. A proto se ptám, zda komise nechce, nechce vydat pokyny pro to, aby ti, kteří provádí soukromé či veřejné projekty, se mohli lépe chovat a lépe se toho držet a také spíš lépe využívali lidské zdroje, které pracují v národních orgánech, které musí provádět ty kontroly a ověřovat to přidělování prostředků, protože i to je často problematické. Děkuji mnohokrát, Kateřino. Děkuji, tak teď dáme slovo našemu komisaři pro spravedlnost Didieru Reindersovi. Doufám, že je připojený. Prosím, zmáčkněte tlačítko Speak. Dobré ráno, pane komisaři. Dámy a pánové, milí poslanci, pro mě je eh, potěšením, že mohu být s vámi na schůzi a Eh, co se týče podmíněnosti, musí být silná a je důležitá pro víceletý finanční rámec. Já eh, pak dám slovo po úvodních slovech paní generální ředitelce pro DG Justice a ta vám zodpoví veškeré vaše otázky. Já bych nejdříve chtěl eh, poděkovat členům vašeho výboru, zejména paní předsedkyně, paní Holmajer a také paní zpravodajce, paní Ramoně Sugariu já také děkuji za dnešní pozvání a využiji této příležitosti, abych poděkovala Evropského parlamentu za jeho pevnou a stálou podporu eh, co se týče tématu, o kterém dnes budeme hovořit, vytvoření úřadu Evropské veřejného žalobce to je vlastně otevření nové kapitoly, důležité kapitoly evropské politiky v oblasti spravedlnosti. Evropský žadovce bude první orgán Evropské unie, který bude moct provádět šetření a trestní síkání v oblasti zločinů, které ohrožují evropský rozpočet evropské peníze, které se ztratí tímto typem zložinu, to jsou obrovské sumy a proto jsme museli zavést, je důležité, aby veřejný žalobce fungoval co možná nejdříve. Pane poslankyně, vážení poslanci, to, že eh, Evropský úřad veřejného žalobce musí mít hlavně dostatečný počet pracovníků a zdrojů eh, ke své dispozici, aby mohl účinně plnit své úkoly. A já jsem velice rád, že počet pracovníků stále narůstá. Dnes už, nebo do dnešního dne bylo už eh, vybráno více než 20 členů a cílem je mít 70 členů do konce tohoto roku. Také plně, požaduji, také plně podporuji žádost eh, veřejné žalobkyně paní Kovesiové, aby došlo na rok 2021 k výraznému nárůstu a i, k těm, i v těch dalších let, protože um, je, jsou ty prostředky nedostatečné a je to pro mě zásadní podmínka k tomu, aby tento úřad Evropského veřejného žalobce mohl být plně nezávislý a efektivní. Také mi dovolte vás ujistit, že došlo i k pokroku eh, ohledně prostor v Lucemburku navzdory eh, těmto eh, opatřením proti šíření epidemie a to samé se také týká i řídícího systému IT Case. Kromě těchto praktických věcí je také klíčové, aby eh, Evropský veřejný žalobce byl jmenován radou a jak víte, zatím tento proces nebyl dokončen a eh, jeden členský stát Malta teď má velké problémy, aby našla tři kandidáty, kteří potom eh, podle nařízení o EPU budou poslány pošlány do, do užšího kola. Aby se tato situace odblokovala, tak komise přemýšlí o tom, že by navrhla pozměněné znění prováděcího rozhodnutí, které se týká pravidel pro ten výběrový panel. To znamená, že by potom Malta nemusela nabídnout tři kandidáty, ale třeba pouze jednoho nebo dva a tím pádem by se to všechno zrychlilo už do Dámy a pánové, až bude skutečně fungovat eh, úřad EPOP, tak to vlastně bude první evropský orgán který má veškeré pravomoci vyšetřovací a pravomoci trestního stíhání a takto tedy může bojovat proti zločinům eh, proti evropskému rozpočtu. A máme zde tedy mnoho eh, výzev, které bude Evropská unie muset řešit po této pandemii. Tento nový eh, návrh také představuje více než kdy jindy potřebu, aby zde existoval úřad Evropského veřejného žalobce a to co nejdříve, aby se řešily případ, pravděpodobné um, e, zvýšené podvody proti evropským finančním zájmům, až bude také učiný nový e, fond pro obnovu. E, protože čím vyšší bude evropské financování, tím vyšší je také riziko toho, že bude docházet k podvodům. Trestné činy proti rozpočtu Evropské unie jsou velice složité, a také představují výrazné, eh, výraznou hrozbu, protože dopadají na miliony občanů a tisíc firm v Evropské unii každý rok. A navíc tedy, jak také zdůraznil před pár dny Europol, pandemie COVID-19 nám nabízí eh, důkazy, že zločinci velice rychle dokážou adaptovat své různé eh, režimy mm, páchání trestních činů a dokáží se rychle Eh, přizpůsobit eh, novým podmínkám a že tedy také ty ekonomické stimuly mohou být cílem eh, zločinců, kteří chtějí defraudovat veřejné finance, abychom účinně narušili trestnou činnost a odradili zločince od páchání trestné činnosti, potřebujeme lepší vyšetřování vážné organizované trestné činnosti. Podle zpráv Europolu je to tak, že 98,9 zisků z trestné činnosti nejsou. Přesvědčen, že Evropský veřejný žalobce může situaci změnit, může citelně navýšit objem zpětně získaných eh, podvodně vyplacených prostředků a efektivně chránit evropský rozpočet. Dámy a pánové, teď mi ještě dovolte pár eh, poznámek, které se týkají práce s eh, Evropským úřadem Evropského veřejného žalobce. Tento nový orgán potřebuje úzké vazby, a to zejména se všemi partnery na národní, evropské i mezinárodní úrovni, aby dokázal dobře plnit své úkoly. Takže Úzká spolupráce s Eurojustem, Europolem a OLAFem bude nezbytná podmínka pro účinnou a efektivní fungování úřadu Evropského veřejného žalobce. Tento úřad bude spolupracovat také s národními soudními a e, soudními orgány a donucovacími orgány. Jak EPO, tak národní orgány účastnických členských států budou mít sdílené kompetence, které se týkají trestných činů proti e, evropskému rozpočtu. Tím, že bude zřízen tento orgán a tím, že zaručíme jeho účinnost, vykážeme určitou společnou odpovědnost a tato společná odpovědnost se nesmí zastavit ve chvíli, kdy úřad začne pracovat. Členské státy musí eh, reálně spolupracovat, aby zaručili účinnost a nezávislost tohoto úřadu EPO. A netýká se to pouze členských států, které se budou účastnit úřadu, ale všech členských států. Dovolte mi pár případů. Nařízení o úřadu Evropského veřejného žalobce třeba nestanoví eh, společné trestní právo procesní, takže členské státy sami musí upravit své trestní právo procesní, aby bylo zajištěno, že žalobci EPO budou moci e, využívat své pravomoci v šetření, stíhání a podávání žalob e, v případech, které spadají do jejich kompetence. Členské státy musí zaručit, že budou mít e, jasná pravidla, Eh, pokud EPO eh, e vydá nějaké instrukce národním orgánům, jako je policie, daňové orgány nebo celní orgány, a členské státy rovněž musí zaručit, že mají dostatečné organizační struktury a eh, že tedy mm, budou nápomocny. Členské státy budou muset zaručit také i materiální a lidské zdroje pro evropské pověřené žalobce, aby eh, oni sami mohli dobře vykonávat svou práci. Dámy a pánové, dovolte mě, abych využil této příležitosti také proto, abych apeloval silně na všechny členské státy, aby se zapojili do evropského žalobce. Švédsko momentálně zvažuje svému, svou možnou účast a já doufám, že se brzy zapojí, stejně tak jako veškeré ostatní členské státy, které stále ještě nejsou zúčastněnými stranami EPA. Dámy a pánové, evropský projekt se zakládá na respektování právního států ve všech členských státech. To je naprosto zásadní pro dobré fungování v Unie, mimo jiné také proto, aby se zajistilo, že evropský rozpočet bude červán v souladu s veškerými pravidly. Dovolte mi poděkovat Evropskému parlamentu a zejména vašemu výboru pro, pod, za podporu, kterou jste dali návrhu nařízení, který předložila komise, který se týká ochrany evropského rozpočtu v případech eh, systémových nedostatků eh, právního státu. Jakmile bude toto nařízení schválené, bude to klíčové pro ochranu finančních zájmů Evropské unie. Umožní to také posílit ochranu evropského rozpočtu, který musí být eh, eh, čerpán v souladu se zásady řádné finanční zprávy a řízení. Cílem není jak si potrestat nějaký členský stát, ale chránit eh, evropské prostředky a také i respektovat právní stát, což je zásadní podmínka ehm, ta nezbytnost nového eh, návrhu, který se týká víceletého finančního rámce a eh, té podmínky dodržování právního státu, je také eh, důležité v současném kontextu revidovaného balíčku OVFR. Je také zásadní, aby tento mechanismus se týkal i toho nového fondu pro obnovu. Eh, cíl musí být jednoduchý, chránit prostředky Evropské unie, chránit finanční zájmy Evropské unie proti korupci a podvodům. Potřebujeme, aby každý členský stát měl nezávislou soudní eh, sestavu a také i efektivné, efektivní vyšetřování a eh, služby stíhání trestných činů. Také potřebujeme dobré fungování všech veřejných orgánů, které e, jsou zapojené do čerpání evropského rozpočtu. Pokud jsou e, tyto funkce nějak oslabeny, tím, že nefunguje dobře právo, tak bude Evropská unie mít e, novou pravomoc pozastavit, snížit nebo omezit přístup k evropským penězům v přiměřeném, v přiměřeném míře. To musíme mít pro tento mechanismus rozhodovací postupy, které mohou být, budou moci být efektivně aplikovány. A budu, je důležité, abychom tam měli tu obrácenou kvalifikovanou většinu při hlasování. Tak to by to mělo být zachováno, protože pouze tak bude zajištěna efektivnost toho mechanismu. Pokud bychom si zvolili klasickou eh, kvalifikovanou většinu, tak bychom se dostali do slepé uličky. Nakonec mě ještě dovolte říct si jako poslední věc, že se to nebude týkat těch jednotlivých příjemců. A proto budou všechny dotčené členské státy e, povinovány k tomu, aby vyplatili všechny platby těm konečným příjemcům. E, komise e, by bude při navrhování nových opatření cílit na nové formy financování, z nichž mají také příjem přímo orgány členských států. Dámy a pánové, důvěra je zásadní pro práci všech eh, justičních a policejních orgánů členských států. Tato důvěra je také zásadní pro to, abychom podporovali úzkou a efektivní spolupráci mezi evropským žalobcem a jeho partnery také je zásadní, abychom měli důvěru občanů v instituce a v práci Unie. Také je důležité zajistit kredibilitu Unie jako celku. Tato důvěra, tuto musíme neustále budovat a posilovat. Já vám děkuji za e, vaši, e, za to, a přeji si strukturovanou výměnu názoru. Děkuji. Já vám také ještě děkuji za pozvání. Jak už jsem říkal, eh, už se nemohu účastnit další části, ale zástupkyně generální, eh, zástupce generálního ředitele Sibany Orfreder eh, bude moci odpovědět na vaše otázky. Děkuji vám a můžeme se třeba vyměnit názory příště. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a také děkuji za to, že chcete lépe vybavit EPO, úřad veřejného žalobce, než to bylo původně plánováno. Já bych se zeptal tu na Mefina, zda je k nám připojen. Takže prosím, stisněte si tlačítko. good morning. Hopefully uh, you can hear me this time. Sorry for all the, the, the, the technical difficulties we had earlier.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 Thank you very much, Tony. Děkuji moc krát, Tony. Vážíme si vaší práce a těšíme se na to, že se setkáme opět zde v Bruselu. Děkuji moc krát a nyní dostane slovo paní Kajsa Sárinen, specialistka z Ministerstva ekonomie a zaměstnanosti z Finska. Vítejte a zdravíme do Finska. Paní předsedkyně, vážení zpravodajové, děkuji vám za pozvání do této diskuze a děkuji za tuto příležitost podělit se s vámi o své myšlenky a o zkušenost se sdílenou zprávou. Ve Finsku Ministerstvo hospodářských věcí a zaměstnanosti má na starosti implementaci strukturálních fondů. Správní orgán e, Evropského fondu regionálního rozvoje a Evropského sociálního fondu spadá pod ministerstvo. Evropský příspěvek k současným e, strukturálním programům e, pevninského Finska se skládá z ERDF a ESF. Evropský příspěvek k programu tvoří polovinu eh, veřejných financí. Druhá polovina eh, pochází především z národního rozpočtu. Evropské fondy ze strukturálních eh, programů jsou zahrnuty do státního rozpočtu Finska. Dalo by se říct, že evropský rozpočet je implementován prostřednictvím státního rozpočtu. Kromě evropského rámce platí také vnitrostátní pravidla finanční zprávy a striktní kontrola národních orgánů pro ERDF i ESF. A předběžné plánování rozpočtu vede k větší stabilitě a předvídatelnosti. Některé úkoly správního orgánu byly delegovány na prost orgány, které jsou prostředníky, neboli orgány státní zprávy. Ministerstvo jakožto správní orgán dohlíží na to, jak jsou delegované funkce implementovány eh, v těchto prostřed, zprostředkujících orgánech. Rozpočtové zdroje jsou distribuovány prostředníkům ze strany eh, správního orgánu a zprostředkující orgány jsou zodpovědné za financování a platby projektů. Správní orgán eh, úzce spolupracuje se zprostředkujícími orgány a také s certifikačním orgánem a auditním orgánem. Certifikační orgán spadá pod stejné ministerstvo jako správní orgán. A auditní orgán spadá pod ministerstvo financí, které funguje ve spojení s funkcí eh, vládního finančního kontrolora. Správní orgán a certifikační orgán diskutují o aktuálních tématech, například eh, prevence podvodu. Certifikační orgán a auditní orgán se účastní eh, školení správní, které poskytuje správní orgán zprostředkujícím orgánům. Kromě toho eh, jsou všechny tyto orgány v aktivním vzájemném kontaktu ohledně jakéhokoliv tématu, které se týká správního a kontrolního systému. Komise během tohoto programovacího období zdůrazňuje prevenci podvodu. Komise vydala pokyny ohledně hodnocení rizika podvodu a ohledně efektivních a proporcionálních opatření e, proti podvodům. Kromě toho komise zahájila proces, který má přispět k budování kapacit e, praktik boje proti podvodu a korupci v členských státech. Na no poput komise Finsko zavedlo opatření proti podvodům v programu strukturálních fondů. Pokyny a doporučení komise byly využity v tomto procesu. Zavádění opatření proti podvodům je probíhající proces a klíčovými prvky jsou šíření informací a vyvíjení správného způsobu smýšlení. Pokyny komise obsahují také nástroj k hodnocení rizika podvodů. Ten byl nicméně použit zjednodušeně. Hodnocení rizika podvodů je zahrnuto do správního a kontrolního systému. Správní orgán požaduje, aby zprostředkující orgány pravidelně vyhodnocovaly rizika podvodu, na což existuje standardizovaná tabulka. Implementace evropského rozpočtu podle požadavků správného finančního řízení se zakládá na fungujícím správním a kontrolním systému. Hlavní kroky, které byly podniknuty k zlepšení implementace strukturálních fondů, jsou zjednodušená administrativa a zlepšený IT systém. Zpráva projektů se odehrává e, plně elektronicky. Správní systém Eura podporuje řízení e, nebo rizikový management. Informace o řízení projektů jsou k dispozici všem orgánům, které se zapojují do implementace strukturálních fondů. Elektronické postupy snížily riziko použití falešných dokumentů. A administrativní zátěž je tak nižší jak pro orgány státní zprávy, tak pro příjemce. Efektivnější implementace správního a kontrolního systému těží ze sdílení osvědčených postupů s ostatními členskými státy, například v nadnárodních sítích a pracovních skupinách. Kromě toho i pokyny a školení od Evropské komise jsou užitečné. Povaha sdílené zprávy mezi komisí a členskými státy se v průběhu let změnila. Úkol eh, jmenovat orgány a zavést správní a kontrolní systém je čím dál více na bedrech členských států, což se zdá tak být i v příštím programovacím období. Nicméně eh, my jakožto národní orgán se na to těšíme. Děkuji vám moc krát za pozornost a za pozvání. Děkuji vám moc krát za tuto prezentaci. Teď víme tedy, jak vypadá situace ve Finsku. A nyní doufám, že pan Maximilian Volkschaft, to, to je krásné jméno, moc se mi líbí. Moc se mi líbí. Velice se mi líbí vaše jméno, pane Volkschafte. Eh, já vás vítám. Máte slovo. <laughs> Také vás zdravím srdečně z Bavorska a děkuji mnohokrát, že jste mě pozvali na toto slyšení, abych vám mohl představit situaci a perspektivu ze strany někoho, kde je tak trochu stanou, eh, tedy vedoucí platebního orgánu. Já jsem vedoucí platebního orgánu v Bavorsku, takže odpovídám za eh, fondy EAGF a EAFRD. Či, ročně je to asi 1,1 miliardy, asi 50 hm, tisíc případů. Mám tedy svůj samozřejmě typ pracovníků, kteří pravidelně kontrolují Eh, hovořilo se tady hodně o boji proti podvodům a o chybách a o rozdílech mezi nimi. Já se tak trochu odkloním od své prezentace, kterou jsem dal k dispozici předem, neboť si myslím, že asi to klíčové eh, je trochu někde jinde, takže já bych si chtěla právě eh, hovořit o té klíčové problematice. Pozitivně my vidíme, co se týče těch pokynů pro ten zemědělský fond pro rozvoj venkova, tady máme jasné pokyny ze strany komise, nemusíme opakovat a jasně to tedy řeší organizační strukturu, říká to, jak má vypadat a také jak má vypadat systém správní a kontrol a jak má vypadat sankční mechanismus. Vedle mnoha věcí, o kterých se nyní zmiňovat nebudu, je tady jedna důležitá věc a to je samozřejmě boj proti podvodům. Není to jednoduché. Není jednoduché to odložit, odlišit podvod od nějaké chyby, která se stala nezáměrně. U nás, u našich kontrolních orgánů, certifikačních orgánů se snažíme školit naše pracovníky, aby to nějak dokázali odlišit. Máme tady konkrétní eh, vlastně poznatky, ptáme se jich, eh, spolupracujeme také s OLAFem a snažíme se těch našich pokynech zcela jasně se vyhýbat střetu zájmu To bylo také téma v rámci dnešních diskuzí. Malý příklad. Například provádění programu LEADER, to je také souč nebo či problému eh, fondů Mm, zemědělského. I tady máme jistá opatření a ty místní akční skupiny, které potom mají velké spolurozhodování, mají pokyn, který my potom také kontrolujeme, takový předpis, že nesmí spolurozhodovat, pokud se jich to nějak samotných týká. Eh, budu stručný. O co jde? To zásadní podle nás v naší oblasti eh, by byla nějaká dodatečná kontrolní jednotka, a to je vlastně u nás ten certifikační orgán a ten každý eh, rok kontroluje ty eh, správní systémy. Dívá se tedy eh, na to, jak to vypadá v tom správním a kontrolním systému, co se tam děje a podle nás to hlavní je, aby se konkrétně odlišovalo mezi těmi orgány, které přidělují ty prostředky, to jsou ty schvalovací orgány, a těmi orgány, kteří potom provádějí ty známé věhlasné kontroly na místě a tím vlastně tedy kontrolují ty příjemce a to, jak tedy čerpají prostředky. E, u nás to tedy skutečně máme jasně oddělené. E, těch příjemců máme mnoho Bavorsku v Zemědělském fondu, máme mm, mm, samozřejmě dobré možnosti to oddělovat. Máme ročně asi 8 tisíc kontrol příjemců, takže si myslím, že máme celkově dobrý přehled o tom, co se přímo odehrává na místě. Ještě druhá věc. V oblasti Dovolte mi to teda, tedy zmínit v této diskuzi. V oblasti toho zemědělského fondu máme velice intenzivní kontakt s Evropskou komisí. Máme také mnoho kontrolů a auditů přímo na místě. My jakožto platební orgán Bavorsko ovšem se domníváme, že tady ty předpisy v těch detailech jsou příliš úzké, příliš rigorózní, příliš detailní a proto bych rád poukázal do budoucna na to, že Eh, je tady ten model due delivery, tedy řádného provádění. A tady se ten model zaměřuje hlavně na cíl, zda byl dosažen ten cíl. A my jakožto platební orgán bychom rádi převzali více vlastní odpovědnosti. Proč? Je to ve smyslu finančních zájmů abychom mohli rozhodovat eh, podle rizika, abychom tedy naše kontroly prováděli tam, kde vnímáme větší riziko. To je, myslím, velký rozdíl. Co se týče fondu kohezního či regionální rozvoje, tady můžeme hovořit o příjemcích, které dostávají několik milionů z Evropy či z národních orgánů. A to je rozdíl, pokud máme takovéto příjemce, anebo máme v oblasti zemědělství mnoho malých eh, příjemců, kteří Například eh, mají tam nějakou přímou tržní investici a dostanou 20 tisíc eur a z toho polovinu z EU a polovinu eh, z národních orgánů. Tak se to u nás stává, to jsou ty míry spolufinancování. Také se hovořilo, my o tom také diskutujeme, jakožto vedoucí těch eh, platebních orgánů. My máme takovou konferenci, kde o tom pravidelně hovoříme. Systém Arachne. Ten jistě je v zásadě velice dobrý, eh, aby mohl bojovat proti podvodům, ale pozor, v této souvislosti prosím o zohlednění jednoho aspektu. A to je přiměřenost. Když hovoříme o velkých propojených podnicích, ty máme v zemědělském fondu také, pokud o nich hovoříme, tak je to v pořádku. Tak je to správný přístup, pokud máme ty obrovské propojené firmy i v, zahr- v mezinárodní oblasti. Ale pozor, pokud tady máme 99% příjemců, kteří jsou přehlední, působí v regionální oblasti, jsou to malí příjemci, jsou také v rejstřících, tak tady si myslím, že není nutné, abychom tady měli takový rigorózní systém jako arachne a všechno takto tedy tam uváděli. Proto si myslím, že by bylo velice smysluplné také s ohledem na to nové programové období, na které velice očekáváme právě v oblasti SZP, kdybychom se skutečně zaměřili na dosažení cíle pomocí těch prostředků. Co samozřejmě pro nás, pro petemní orgány, bude více práce a také pro správní orgány. Takže budeme muset hledat nějaké nové cesty, nebo jít dále i osvědčenými cestami a skutečně zaměřit ty kontrolní systémy více na riziko, na ty rizikové oblasti. Například jedna kolegyně z Rakouska se ptala, jak to vypadá s transparentností prostředků? My víme, že v, v oblasti EGF a FRD, e tedy zemědělství a rotační záruční fond, to tam máme tu transparentnost, sice existovaly soudní procesy, které se snažily to zabránit, ale Evropská komise a Evropský parlament to správně odůvodnili, že je důležité ty eh, prostředky zveřejňovat. Samozřejmě je to dobrý nástroj pro to, abychom do této oblasti vnesli transparentnost, která jistě je naprosto zásadní míry chybovosti. To se těžko odlišuje, co je chyba a co je podvod. Pokud někdo běžně provádí a máme takovéto pokyny a předpisy, zejména v oblasti zemědělství, anebo když hovoříme i o těch ekologických programech, Tady samozřejmě Eh, musíme mít jistou vnímavost ze strany těch eh, žadatelů. A v oblasti tedy zemědělského fondu a to záručního orientačního fondu, tady ta chybovost, alespoň v Bavorsku, je jasně pod dvěma procenty, což je taková kritická značka pro nás, kritický práh, který jsme si tady stanovali pro oblast zemědělství. A je třeba se tomu nadále věnovat určitě, ale také s ohledem na to, že máme opatření, vědomně jsme je cíleně zavedli, například ty Evropské inovační partnerství nebo program LEADER. A to jsou opatření, kde máme a snažíme se zkoušet moderní inovativní přístupy a měli bychom je zkoušet. A tady samozřejmě si musíme uvědomit, že ty požadavky na míry chybovosti asi, a to by bylo takové přání z mé strany, já jsem takový malý vedoucí platebního orgánu, abychom se ne, nezaměřovali příliš na tu chybovost a abychom ne příliš detailně nastavovali nějaké ty prováděcí předpisy, protože pak vlastně dobrá opatření, které inicioval parlament, budou těžko zprostředkovatelná našim žadatelům nepřijmou je, pokud ti, eh, ti naši žadatelé budou muset vlastně posuzovat své opatření podle toho, kolik tam bude možné chybovosti. Takže tolik z mé strany, byl to takový pouze malý příspěvek do diskuse, příspěvek z Bavorska a musím říci, že ta diskuse byla doposud velice zajímavá. A tedy jsem velice rád, že jsem já mohl přijít s tím svým malým příspěvkem. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát, předsedkyně. Ehm, děkuji, pane Wolfschafte. My rozhodně určitě na vás ještě budeme mít otázky, jak k tématu Arachne, tak k tomu, do jaké míry to bude představovat problémy pro malé příjemce, zda to skutečně bude znamenat příliš mnoho byrokracie u velkých podniků či u podniků s několika vlastníky, je ten nástroj skutečně velice nesmírně cený, zejména v případě, kdy ti vlastníci jsou, jsou rozděleni křížem, krážem po Evropě a nechtějí být identifikováni. To je něco jiného, než když má zemědělec 30 hektarů. Tam je to velice přehledné a jasné. Ovšem u jiných struktur to vůbec přehledné není. My jsme od vás dostali celý takový seznám, který nechám přeložit do angličtiny, tak abychom ho mohli zapojit do našeho diskusního procesu a poskytnu ho samozřejmě také naší zpravodajce Ramoně Strugariu. Nyní bych poprosila našeho generálního ředitele Marka Lemetra, zdravím ho a ptám se ho, zda je nám technicky k dispozici. Dobré dopoledne. Ask you perhaps to speak English. Ja, natürlich, Frau Vorsitzende. Ano, paní předsedkyně, já doufám, že mě slyšíte. Uh, colleagues, um... Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, přeji vám dobrý den a jsem velice rád, že jste mě pozvali na toto veřejné slyšení. Požádali jste mě, abych popsal stávající nástroje, které máme k tomu, abychom ošetřili nedostatky sdíleného řízení. Také se můžeme podívat i trochu do budoucna a můžeme se zamyslet eh, také i na tou budoucí, kromě té současné situace. Ale teď začnu tedy s tou přítomností. Eh, kolega eh, Jost Korte již vysvětlil ty zásadní prvky nového systému nebo toho stávajícího systému. A já teď to trošku rozvedu podrobněji. První věc, kterou chci zdůraznit, je to, že jsme přesvědčeni, že e, v rámci politiky soudržnosti máme vlastně takový ten každoroční proces každoročních výročních zpráv a ukazuje se, že to funguje a prokazuje to eh, svou kvalitu a ukazuje se, že to je lepší než ten víceletý systém nebo několikaletý systém, protože to zaručí to, že každý rok se uzavřou účetní knihy, že eh, ta chybovost bude nižší nebo bude pod 2% a bude se to tedy týkat všech programů v rámci politiky soudržnosti. Takže to nám dá každý rok eh, velice vysokou míru vědomí, že tedy je to všechno věrohodné a není to tedy až na konci třeba několika letého od, od, eh, období. Dále, co se týče pozastování plateb, my se domníváme, že eh, riziko eh, to, k, tomu, k tomu tedy dochází tehdy, nebo k tomu, k, té, k tomu um, přistupujeme tehdy, pokud je tam to riziko vysoké. Pokud tedy dojde k pozastavení pladeb, tak díky tomu zajistíme, že riziko, kterému čelí evropský rozpočet ještě předtím, než dojde k uzavření těch účtů, nebude nikdy vlastně tak vysoké, že to nikdy nedosáhne té významné míry chybovosti. A závěrem bych chtěl ještě potrhnout to, že systematicky zasíláme Olafu veškerá podezření z podvodu nebo korupce a také systematicky sledujeme všechna zjištění a doporučení OLAFu, Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Teď se tedy dostávám k těm nejdůležitějším zásadám, které eh, drží pohromadě celý ten náš eh, systém. Za prvé je to systém jednotného auditu. Chci zdůraznit, že máme velice dynamický přístup v této věci, protože víme, že nikde ty systémy zatím nejsou úplně dokonalé. Čili od začátku tohoto období jsme začali s tím, že usilujeme soustavně o zlepšování kvality systémů na všech úrovních řízení, eh, na všech úrovních kontroly a i auditu. Za chvilku se dostanu k tomu, jak eh, konkrétně eh, v tom hm, pokračujeme. Také eh, je zde otázka nezávislosti jednotlivých orgánů. jeden takový zásadní rys celého toho systému je ten, že národní auditní orgány jsou samozřejmě nezávislé. A zde vás mohu ujistit v tom, že to velice, na to velice bedlivě dohlížíme. Také bych rád řekl, že teď panuje takový obecný eh, pomocná dohoda i s Rumunskem, v tom, že tedy v Rumunsku se, jsou chystané určité e, nové zákony, které by mohly e, trošku spochybnit nezávislost auditních orgánů. A my jsme tedy v tom smyslu napsali rumunským orgánům a vyjádřili jsme své pochyby nebo své znepokojení. Čili opravdu tuto situaci nezávislosti orgánů sledujeme velice bedlivě. Jak lze zlepšit eh, fungování všech těchto orgánů postupem času? Musíme tam mít soustavnou zpětnou vazbu pro tyto auditní orgány i pro řídící orgány. Ta zpětná vazba je poskytována podle toho, jak postupně zjišťujeme různé skutečnosti a také využíváme i zjištění a poznatky Evropského účetního dvora. Už tři roky eh, používáme Ehm, speciální s odsouhlasenou typologii pochybení nebo těch nesrovnalostí a to nám umožňuje najít eh, slabiny v určitých oblastech řídicích a kontrolních systémů v jednotlivých zemích a tím se také na ně můžeme, nebo tím můžeme lépe zjišťovat, kde bude riziko, můžeme se dostat i vlastně do těch samotných systémů a e, zaručit třeba to, aby se zlepšilo třeba vyškolení pracovníků, kteří pak budou e, pracovat v těch oblastech s rizikem, aby se zlepšily ty celkové ověřovací systémy. Rovněž jsme zřídili speciální akční plán pro to, co v minulosti byly hlavní zdroje chyb. Za prvé zadávání veřejných zakázek a za druhé státní pomoc. Myslím si, že když se podíváme na to, jak stále klesá počet chyb v oblasti dodržování pravidel státní pomoci, tak se ukazuje, že tedy eh, se nám to vyplácí. A můžeme říci, že to vlastně platí ten sestupný trend i pro oblast eh, dodržování pravidel zadávání veřejných zakázek, i když tam to není tak eh, silné. A je pravda, že ta pravidla, která se týkají zadávání veřejných zakázek, jsou velice složitá. Jsou to vlastně zatím nejsložitější pravidla, která se týkají čerpání peněz v oblasti politiky soudržnosti. Navíc máme soubor eh, nástrojů, který je stále obohacován Máme tam eh, nové metodické nástroje, které mají teď k dispozici členské státy. Souvisí s tím také eh, různá školení orgánů členských států jsem také velice rád, když jsem slyšel naši finskou kolegyni, která právě hovořila o těch různých pokynech, jak vyhledávat podvody. Vychází to z naší strategie proti podvodům a také, že jsou zde různé nástroje na posuzování rizik eh, pro oblast podvodů a i tento nástroj je teď k dispozici členským státům. Souhlasím s tím, že naprosto zásadní je všechno, eh, všechny ty postupy zjednodušovat, A i zde je třeba dalšího pokroku. Potřebujeme to je, protože třeba eh, v rámci Evropského fondu pro eh, rozvoj eh, regionu, pro regionální rozvoj a rozvoj venkova, to tak možná nepotřebujeme, ale bude to zejména zapotřebí v budoucnu. Také budeme bojovat s tendencí Eh, která eh, znamená to, že členské státy se snaží jaksi ještě vyšperkovat eh, už tak dost složitá pravidla čerpání. A poté mm, hlavní zdroj chybovosti je potom právě porušování těch pravidel, která se tam přidali už nad rámec těch evropských pravidel sami členské státy. Ještě chci říct, že se podíváme na budoucí úkoly. Co se týče tedy budoucnosti, tak eh, eh, jednak došlo ke změně pravidel, došlo v roce 2018 ke změně finančního nařízení, což znamená, že je zapotřebí řídit se novými pravidly, která se teď eh, týkají třeba i pocitovaného konfliktu zájmů musíme zaručit, že všechny řídící a kontrolní systémy budou schopny dobře plnit eh, tyto nové úkoly. Takže už na, v roce 2018 jsme požádali členské státy, aby nás informovali o tom, jaká opatření hodlají zavést, aby posílili své řídící a kontrolní systémy v tomto smyslu. A jak víte, tak eh, co se týče toho jednoho konkrétního případu, který nám, eh, na který jsme byli upozorněni, tak chci říci, že je to tedy případ eh, premiéra Babiše České republiky, kde proběhl velice široký audit. Teď se dostáváme už k těm konečným závěrům těchto auditů a jsme k dispozici, budeme potom také schopni až, až ten celý postup, eh, celý ten proces končí, tak eh, se také určitě mm, eh, budeme informovat vyšetřovací výbor kont o výsledcích, ale zatím ještě ten proces stále probíhá. Také vás chci, také vás si ujistit, že v následných měsících provedeme určité konkrétní specifické systémové audity v některých členských státech, abychom si mohli být jisti, že dobře probíhají i ty systémy, nebo že, že jsou dostatečně silné systémy, které mají právě zabránit konfliktu zájmů. Pak eh, také je pravda, že k tomu jsou zásadní i ty různé systémy vytěžování údajů. Zatím je to tak, že ty systémy byly eh, prosazovány a dávány k dispozici zdarma těm jednotlivým mm, orgánům. Byl to třeba ten systém Arachne, o němž eh, jsme už hovořili. Zatím to ještě není povinné pro členské státy a já bych rád jenom eh, doplnil, jak už řekl kolega Just Korte, že přemýšlíme o tom, že v budoucnu by to mohlo být také i povinné. Co se týče eh, evropského eh, veřejného žalobce, tak bych rád doplnil, že v našem návrhu o politice soudržnosti na období 2021 až 2027, také to, že účast e, na úřadu Evropského veřejného žalobce bude nutná podmínka k tomu, aby členský stát mohl potom využívat zjednodušený systém e, pro různé kontroly. Member states uh, to controls in the uh, in the future. So this would be